Vážení kolegové, dobré dopoledne. Our colleague Vincenzo Jovine. Náš kolega Vincenzo Jovine mi sdělil, že vstoupil do skupinu SAD. A nyní přejdeme k hlasování. Nejprve zpráva Winkler. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování.